se snažil eh, o dialog v rámci Vyšegrádské skupiny. Mě by zajímalo, co podle vašeho názoru je klíčovou charakteristikou střední Evropy, jak bychom měli hovořit se zbytkem Evropy. Pan López Aguilar, děkuji, pane předsedo. Pane premiére Pellegrini, děkuji za to, že jste zde, děkuji za to, že voláte po sociálnější Evropě, eh, rovné mzdy, eh, režimy zaměstnanosti. To jsou základní eh, věci pro budoucnost Evropy a já vám s tím přeji hodně štěstí. Eh, také chci podpořit vaši snahu vyjasnit vraždu slovenského novináře a bojovat proti korupci eh, v evropském zájmu. Vy budete předsedat Vyšegrádské čtyřce. Jak je cíl, účel této skupiny, jaké jsou výsledky této skupiny? A slyšel jste tady jednoho poslance, který říkal, že cílem Vyšegrádské skupiny je uzavřít vnější hranice, tak aby nedocházelo k islamizaci a k šarii. Souhlasíte s tímto očerňováním? Můžete vyjádřit nesouhlas s tímto nesmyslem? Vy jste na to nezareagoval, když to tady zaznělo, tenhle e, dobře známý nesmysl. Je skutečně toto cílem práce Vyšegrádské skupiny? Děkuji, pane premiére. Pan Starbaty. Meine Antwort, Herr Ministerpräsident vaše odpověď, paní premiére, je zároveň odpovědí na Emanuela Macrona, který ve své výzvě eh, se snaží na nás apelovat. Řekl jako vy, že v Evropské unii potřebujeme sociální základní zabezpečení a eh, minimální plat evropský. Každý z nás ale ví, že úroveň blahobytu státu je základní pro sociální podporu a pomoc. Když máme členské státy EU, kde jsou na tom jinak ekonomicky, tak není možné mít společný závazný minimální plat, protože to by vedlo k nezaměstnanosti. Takže tady zbývá pouze možnost redistribuce, to by se mělo jasně říci i když eh, pan Juncker nevím, jak se k tomu bude tvářit, ale je to vlastně redistribuce, přerozdělování bohatství. Tady ještě cituji Macrona, bez eura, který posiluje celou EU, bychom nezvládali krize finančního kapitalismu. Neexistuje špatnější, horší věta než tato. Neboť euro neposílil Evropskou unii a naopak ji oslabuje, prohlubuje ty rozkoly, které v ní jsou. E- Evropská unie je nej

návštěvu na slovensku. děkuji. Eh, Nyní pan premiér Musím na vás reagovat. musím eh, na vás zareagovat, neboť nebudu tolerovat, i když jsem na půdě Evropského parlamentu, aby někteří poslanci Evropského parlamentu říkali takovéto nepravdy a lži. Pokud se zde jmenovali pana Rybára a chcete zde vytvářet dojem, že byl zavražděn kvůli pozemkům a tak dále, tak vás upozorňuji na vyjádření jeho vlastního syna, který řekl, že pan Rybár je zneužívaný těmi, kteří organizují protesty, že tito lidé ho v životě nez- neviděli, neznali ho, nikdy se s ním nesetkali, že jeho otec měl problém již dávno a několik měsíců se trápil z důvodu některých jiných příčin. A syn říkal, že si nepřeje, aby někdo spojoval jeho smrt, která byla řádně vyšetřena, kde se prokázalo, že to bylo zcela jinak, než jste říkal Aby Syn si nepřeje, aby jeho otec byl vtahován do takovýchto politických her. Takže vás, pane poslanče, prosím, abyste si tady nevytvářeli takové závěry a nehovořili a nepovídali tady o Slovenské republice něco, co není vůbec pravda, neboť já si to nedovolím a nikdy jsem si to nedovolil ani ve vztahu k České republice, i když tam máte také své vlastní problémy. Já vás tady prosím o korektnost, pouze v takovémto případě můžeme vést zodpovědný dialog. Agrodotace, dotace v zemědělství, já jsem se k tomu právě vyjádřil, je potřebná změna, abychom nepodporovali ty, kteří mají půdu na papíře, nic na ní nedělají, nepřispívají k sebestačnosti EU a dostávají s evropským penězím, eh, peněz stejným dílem jako ti, kteří se tam skutečně pracují od rána do večera. Paní Smolková se mě ptala na Nord Stream 2. Ano, i zde na tomto místě zaznívala obrovské množství vzletných projevů, jak musíme a máme pomoct Ukrajině. Toto je skvělý případ toho, jak ji můžeme ublížit. Slovenská republika si splnila svůj úkol a udělala technické změny, aby jsme měli reverzní tok. A dodnes i během této zimy zásobujeme Ukrajinu přes náš transitní plynovat, který směrem na Ukrajinu, abychom tak zajistili jejich energetickou bezpečnost. Ale z Ukrajiny, oni jsou v rámci obchodu schopni zapradat i tu myšlenku, že se máme starat o Ukrajinu a jsou ochotní tolerovat tak jakýsi bypass, který pokud bude eh, fungovat, tak eh, vlastně umožní z hlediska plynu obejít celou Ukrajinu. A velice mě mrzí, že při nedávném rozdělování agentur, kterou jste, jste paní poslankyně zmiňovala, byly to dvě agentury a všichni se jasně vyjadřovali, že by měly být usídleny některé nové členské zemi EU některé, kde ještě žádná agentura není, tak obě dvě tyto agentury nakonec byly umístěny v starém členském státě EU a jsou nyní v zemích, kde již agentury existují. Pak můžeme těžko hovořit o tom, že máme skoncovat s dělením na staré a nové členské země, na bohaté a chudé a na západ a východ, když i takovými to činy dáváme jasný signál toho, jak to ve skutečnosti je. A co si o tom mají myslet občané, kteří žijí v té jiné části Evropské unie? Omlouvám se, ale budu vždy hovořit velice přímo a otevřeně, když budu odpovídat na dotazy, které dáváte. Pani Tomašič. Gospodine predsjedniče, poštovaný premiéru Pellegrini. Chvála vám do, na doplň. Děkuji, vážený pane premiére. Pellegrini, děkuji vám za váš příspěvek, za příspěvek do diskuze o budoucnosti Evropy. Jsem ráda, že jste na Slovensku dosáhli tak dobrých výsledků. Jak se říkal, nebylo to vždy jednoduché a cesta nebyla vždy jednoduchá. Ale Slovensko dnes je země mnohem pokročilejší než kdy dříve, ve veškerém ohledu. Nyní musíte vzít odpovědnost za svůj vlastní osu, což jste vlastně učinili a tím jste pokročili ve životních podmínkách pro vaše občany. Nyní nám ovšem doporučujete další politickou integraci ve které veškerá důležitá rozhodnutí o dalším osudu Slováku a dalších přenecháváme těm silnějším státům. Za fasádou solidarity, za společnými hodnotami stojí ve skutečnosti nový proces nového nastavení rozhodování v Evropské unii, kdy malé země jako Slovensko či má země Chorvatsko již nebudou moci eh, do toho rozhodování zasahovat což nemůže být v zájmu ani Záhřeb, Záhřebu, ani Bratislavy. Děkuji. Pan Šulík. Děkuji pěkně. Pozdravujem vás a já, pan. Děkuji. Já bych vás chtěl pozdravit, pane premiére. Slovensko má zajisté mnoho vlastních problémů, jako je existence mafie a korupce. Většinu z těchto problémů si ale naše země musí řešit sama konkrétně, eh, ji musí řešit vláda, která vzejde z všeobecných eh, tajných a demokratických voleb. I když doma patřím k největším kritikům pana Pellegriniho a jeho politické strany, chtěl bych se tady ohradit vůči vměšování se do vnitřních záležitostí suverénního státu. Považuji za nepřijatelné, aby tady poslanec Papadimulis Eh, vykládal eh, panu premiérovi, že je skandální, že my odmítáme migranty. Zasahováním nemám ale na mysli vyšetřování vraždy novinářů, o to jsme žádali a chci i poděkovat eh, paní Invald a paní Grasle za jejich angažovanost. Pokud EU chce něco udělat pro to, aby nebyly rozdíly mezi Západem a Východem, mezi starými a novými, prosím, ať dodržuje pravidla, která si dala Ehm, je třeba mít pro všechny eh, stejný metr, vyplácet stejné zemědělské dotace všem a ne, nesmí porušovat eh, sankce, jako třeba v případě Nord Stream. Pokud se komise bude chovat ke všem stejně, nebudou žádné rozdíly. Děkuji. Pan Liec. Sehr geehrter Herr Premier, herzlichen Dank. Vážený pane premiére, děkuji mnohokrát, že jste se tak silně vyslovil pro sociální Evropu, pro zásadu národních minimálních platů, což by znamenalo, a pan Juncker to tady ještě eh, také potrhl, v Německu to byla SPD, která prosadila minimální hlad plat. Mini, východní část Německa z toho měla užitek. Sociální demokraté by tedy měli tuto zásadu uplatňovat celé Evropě a pan Juncker a konzervativci to vidí jinak. Nová předsedkyně CDU, paní Kadenbarnice, jasně vysvěvila proti zásadě národních minimálních platů. My jsme proti. A rád bych ještě potrhl, že význam zachování evropských základních hodnot, jako je princip státního právního státu, svoboda tisku a smýšlení. To je pro mě velice zásadní. Vy nyní předsedáte Vyšegrádské skupině. Na vás apeluji, jakožto východní Němec, abyste zejména váš názor vysvětloval Maďarům a Polákům. Oni jsou proti socialistickým hodnotám a já vám prosím společně podporujme tyto hodnoty v celé Evropě. Děkuji a slovo má pan Skripek. za slovo. Pan premiér, já vám Děkuji, pane premiére, také já děkuji za představení vize pro Slovensko, vize pro Evropu a souhlasím s tím, že Slovensko chce být zodpovědným partnerem EU. Náš úspěch souvisí právě s evropskou integrací a zapojením se do severoatlantických struktur. Zastavím se u toho, že Slovensko chce být součástí všech aktivit směřujících k zachovávání jednoty. Říkala jste, že chceme být v jádře Evropské unie. Jste si ale jist, že naši občané chtějí více EU v oblasti, jako je eh, Evropský sociální pilíř nebo společná Evropská armáda? Já jako zástupce Slovenska v tomto parlamentu považuji za důležité, hovořit o snížení zainteresovanosti evropských institucí v zájmu subsidiarity. Já jsem předseda Slovenského křesťanského politického hnutí a my nabízíme takovou reformu EU, kde poukazujeme na to, kde jsou instituce v Evropě prospěšné a přinášejí rozvoj Slovenska. Je klíčové, abychom znovu se vrátili k vizi zakladatelů založené na Eh, židovsko-křesťanských dohodnotách. Jsem přesvědčen, že základní hodnoty EU jsou silnou stránkou eh, Slovenska. Musíme pracovat na takové budoucnosti EU, v níž si ceníme života a společnost to funguje tak, aby zachovala mír a stabilitu pro budoucí generace. Tím skončil postup Catch the Eye a nyní má ještě slovo eh, slo, premiér Slovenska, pan Pellegrini, aby mohl stručně zareagovat na ty poslední otázky. Prosím. Děkuji velmi Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo Evropské komise, vážené poslanky a vážení poslanci. Ještě než přednesu závěrečné poznámky, chci opět na jednu otázku, která zazněla. Jaká je funkce Slovenska zemí V4 a všech lídrů 28 členských států Evropské unie. Hlavní úlohou mojí, mých kolegů musí být jedna jediná věc, aby pro lidi v našich zemích se žilo dobře. A to je náš jasný cíl, jasný mandát a s tím bychom měli ráno vstávat a večer usínat, aby se našim občanům dobře a pokojně žilo. A proto bychom měli vždy respektovat, když o něčem mluvíme, zda jsme splnili tento cíl, abychom se mohli věnovat vzletným diskusím o jiných věcech. Jak můžete občanům Evropské unie vnutit diskusy o pseudotématech, pokud jim nevystačí z platu, nemají práci, nebo jako seniori na důchodě se pohybují v pásmu chudoby. Vyřešme nejdříve tyto otázky a potom můžeme do našich diskusí vnášet vznešená témata, která samozřejmě patří do moderní společnosti, ale pokud nemáme hotové domácí úkoly, to je, že Evropané budou v klidu žít, tak eh, nejdříve tedy tento domácí úkol splňme. A jsem rád, že v našem regionu se začíná žít lépe, náš region prosperuje ekonomicky a sociálně a i společenské a kulturně a jsem na to také přiměřeně hrdý. A děkuji za vyjádření podpory všech, kteří nás podpořili a kteří se zastali Slovenska. Při některých komentářích, které překračují i pravomoci poslance a dokonce někdy i normy slušnosti. Dovolte mi závěrem, pane předsedo, milí kolegové, zde říci, že Evropská unie bude i nadále pro Slovensko a pro nás pilířem stability, svobody a prosperity. A my si uvědomujeme i naše slabiny a chyby a také nedostatky Evropské unie, ale chceme je společně řešit, jakožto součást dalšího budování evropského projektu. Čelíme společným výzvám ekonomickým, sociálním, v oblasti životního prostředí. A zde hledejme společně jednotu. A zdůraznuju, že technologický rozvoj tedy je velmi důležitý a kde nesmíme zaostávat za ostatními částmi světa. Když hovoříme o soudržnosti, nevnášeme do toho politiku. A to, zda někdo chce nebo nechce v soudržnosti pokračovat, vznikla proto, aby nám umožnila odstranit velké regionální rozdíly, nejen mezi členskými státy, ale i uvnitř členských států. Soudržnost nemá být rukojmím politických hrátek a musíme z litostí konstatovat, že proces zmírňování regionálních rozdílů se zastavil. To je velmi hrozivá zpráva, že se zastavil. Tak musíme diskutovat o tom, jaká má být budoucnost soudržnosti, tak toto je vlastně zvlácené. Soudržnost musí existovat tak dlouho, dokud budou existovat tak výrazné regionální rozdíly. A do té doby jsme povinni tyto regionální rozdíly odstraňovat mezi jednotlivými částmi Evropy, pokud se nám to nepodaří úplně. A potom se můžeme věnovat tomu, zda soudrnost má či nemá existovat v našem evropském prostoru. A závěrem snažme se, prosím, se přiblížit k občanům. Co nejblíže k těm, kteří budou se několik měsíců rozhodovat, kdo zasedne na tato důležitá místa. A chci vás ubezpečit, že jako premiér Slovenské pluky udělám všechno pro to, aby Slovensko bylo i nadále pozitivním hlasem a konstruktivním hlasem ve střední Evropě. Děkuji vám, bylo mi ctí strávit s vámi toto dopoledne. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pane premiére. Nyní na několik minut přerušujeme zasedání a budeme pokračovat hlasováním. prezident! Vážení kolegové, dobré odpoledne, prosím, posaďte se, ať můžeme začít hlasovat. Máme na, za 30 vteřin budeme začínat. Uh, Kolegové, eh, nyní zahajujeme hlasování, takže se prosím posaďte. První zpráva. Máme tady poznámku k jednacímu řádu. Paní Pičerno. Já ještě než začneme hlasovat, bych chtěla upozornit tento parlament, na hanebnou, na nespravedlnost eh, nositelky Sacharovovy ceny, která byla odsouzena ke 40 letům vězení za to, že v Iránu hájela práva žen v Iránu volala po zrušení trestu smrti. A já si myslím, že tento parlament, paní předsedající, by svým hlasem, hlasem předsedy parlamentu, se měl k tomu okamžitě vyjádřit. Je třeba odsoudit se vší rozhodností eh, tento hanebný rozsudek z Iránu a musíme požadovat okamžité propuštění bez jakýchkoliv dalších podmínek eh, této paní, protože je skutečně to neuvěřitelné. Irán opět ukazuje, že je obrovským nepřítelem práv žen a to je zcela nepřípustné. You, oh, we, oh. we taken... Děkuji. Vzali jsme na vědomí váš komentář, předáme jej předsedovi. Nyní tedy přecházíme k hlasovacímu seznamu zpráva pana Kavady. Žádost, aby byla Monika Holmajerová zbavena imunity. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, přijato. Další zpráva. Prosím, chcete vystoupit? Merci, madame le Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, s výjimkou eh, trestně právních věcí bychom neměli nikoho zbavovat imunity. Jean-Marie Le Pen vždy eh, hájil své pronásledované kolegy. V této záležitosti se skutečně jedná o politické pronásledování. Pod záminkou ideologického nepřátelství už po desáté eh, hlasujete o zbavení Le Pena imunity. To znamená, že se vám zdá normální, aby že stranické eh, buňky mohou kontrolovat práci vašich asistentů. Řečnice byla přerušena. Eh, paní kolegyně, přecházíme k hlasování, nejedná se o rozpravu. Děkuji. Vážení kolegové, prosím. Nyní budeme hlasovat o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pan Kavada? Pane Kavado, máte slovo. Ano, jenom rychle, já bych chtěl poděkovat paní předsedající. Je třeba vždy hovořit eh, přesně a věcně. Eh, paní Holmajer sama požádala o to, aby byla zbavena imunity kvůli drobné záležitosti dopravní nehody a já tedy nepřipouštím, aby se tady směšovaly věci dohromady. Thank you for that Děkuji za toto objasnění. Nyní budeme tedy hlasovat, jak už jsem říkala, o žádosti, aby byl Jean-Marie eh, Le Pen zbaven imunity. Je to zpráva pana Hrstoknose, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Další zpráva, žádost, aby byla Dominik Bildová zbavená imunity, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A než přejdeme k dalšímu hlasování, paní Tomašič, mám chce něco říci? U ovom domu svakodnevně můžeme čutit. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, tady vždy slýcháme velké plány pro Evropu, nové společné instituce, velký rozpočet na ambiciozní projekty, takové evropské eh, spojené státy, velké myšlenky, ale v praxi to vypadá takto. příštím volebním období tady budou chorvačtí poslanci a přitom chorvačtina nebude plně použitelná v pracích této instituce. Článek 159 jednacího řádu umožňuje eh, odložení plného používání irštiny, malčtiny a chorvačtiny s eh, vys tímto vysvětlením, že nebude možné zajistit eh, v plné výši eh, služby mm, tlumočení a překladu do těchto jazyků. Jak dlouho tedy budeme čekat, jak dlouho to bude trvat? Na rozdíl od Malty a Irska má Chorvatsko jediný úřední jazyk a přesto Chorvaté takto budou druhořadými občany v EU. Vážení kolegové, je třeba si eh, uvědomit, jak skutečně funguje ta jednota v rozmanitosti v tomto parlamentu. Děkuji. Děkuji. Děkuji za e, tuto poznámku. Myslím, že se toto hodně řešilo a teď už tady budeme hlasovat o prodloužení platnosti článku 159 jednací řádu parlamentu do konce 9. volebního období. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, ráda bych to ověřila, není mi to jasné, takže prosím. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to přijato. Děkuji. Nyní zpráva paní Schmidt. Máte poznámku k jednacímu řádu? Pane Kouborne, dám vám za chvíli slovo. Prosím, nechte pana kolegu hovořit. Pan Kouborn, děkuji. Pokud můžete ověřovat dopravu přes družice, proč je problém takto ověřovat hranice v severním Irsku? Určitě nepotřebujeme tvrdou hranici v severním Irsku, dá se to řešit pomocí družicí. Když můžeme takto sledovat dopravu ve světě, proč ne hranici na uh, hranici v severním Irsku? Kolegové, prosím o klid. Obávám se, pane Kouborne, že nemám čas vám to nyní vysvětlovat, protože jsme uprostřed hlasování, ale vyslechla jsem si vás komentář. Bohužel komentáře mimo mikrofon. Prosím, nechte kolegy hovořit. A teď tedy už skončili, takže budeme hlasovat. Zpráva paní Schmidt, elektronické informace o nákladní dopravě jmenovité hlasování, jediné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Parlament tím ukončil první čtení. Nyní zpráva Hautala, dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Větnamem prosazování práva, zprávy a obchodě v oblasti lesnictví, zahajuji hlasování, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá zpráva paní Hautala, dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Větnamem. Teď je to usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní protokol o změně úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Zpráva pana Nať. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále Zpráva paní Kaufmann. Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami umluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další zpráva, pan Asis, protokol, kterým se mění dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou, přistoupení Chorvatsko, jmenovité hlasování, co je hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva paní Manesko, Evropsko-středomorská dohoda mezi EU a Egyptem, přistoupení Chorvatsko, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá zpráva paní Hmanesku. Uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem. Průběžná zpráva zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní zpráva pana Škripeka, prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů ADN ve Spojeném království. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přejato. Zpráva pana Daltona, výměna informací o státních příslušnicích třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů. Provizorní dohoda návrh 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato, takže parlament dokončil své první čtení. Druhá zpráva pana Deltna. Pan López Aguilar. Hlasujeme o první ze souboru zpráv týkající se bezpečnosti Evropanů. A to bude i zpráva o Fondu vnitřní bezpečnosti EU. Je to příležitost připomenout, že včera uběhlo 15 let od masakru s největším počtem obětí v EU. Byl to teroristický masakr ve Španělsku 11. března 2004 a myslím, že to je dobrá příležitost, aby do zápisu z hlasování jsme vyjádřili solidaritu s oběťmi terorismu a odhodlanost v boji proti terorismu ve všech jeho formách. Děkuji. Thank you. Děkuji. Vaše poznámka se získala podporu a nyní budeme hlasovat o zprávě Centralizovaný systém pro zjišťování členských států. Prosím. Já jsem to chtěla uvést, vy jste mě předběhl. Ne, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom jsem chtěl požádat na základě článku 59 odstavce 3, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích a také bych chtěl požádat o jmenovitové, jmenovité hlasování eh, u tohoto eh, rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, pan Dalton. Velice stručně, my jsme o tom jednali eh, roky, dospěli jsme k dohodě, parlament dosáhl významných ústupků a pokud projde jakýkoliv pozměňovací návrh, tak dohoda padne. Já tedy navrhuji odmítnout eh, požadavek GUE a hlasovat přímo o dohodě. Děkuji. Takže nyní budeme eh, hlasovat o žádosti pana Giona, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Toto je zamítnuto, a takže přejdeme k hlasování návrhu 104, jmenovitým hlasováním, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. A další zpráva je zpráva paní Šojdrové vedení programu Evropský sbor Solidarity. Máme tady řadu pozměňovacích návrhů výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 197 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 182. Kdo je pro? Proti? Zdržel se 53. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 57, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. S omluvou 199, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 174D a 191D jmenovitě zahoji, končí masování Zamítnuto. Pozvolci návrh 200, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 59, 57, kdo je pro? 59. 59, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 175D, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 201, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 208, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 187D, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 188, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 209, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 189, kdo je pro, proti, 179, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 180D, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 181D, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 87 a 91, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 210, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 113, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 182, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 211, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 212, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 202, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 118, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 183, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 184, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 203, jmenovitě, zahajuje hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 185 jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování.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 Zamítnuto 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 163, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 204, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 164, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 165 odpadá, nyní 193, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 166, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 205, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 167D, je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18, je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 20, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 195, kde pro, 24, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 168, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 206, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 169, kde pro, proti, zdržel se Zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 207, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení 180D a 190D jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 48, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 181, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o návrhu výboru jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Parlament uzavřel první čtení. Další zpráva paní Nibler o aktu EU o kybernetické bezpečnosti pozornost na 258 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Parlament uzavřel první čtení. A nyní zpráva paní de Castro o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravném řetězci pozměňovací návrh 142 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 143, kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. 144, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Schválením 142 parlament uzavřel první čtení a dám slovo panu de Castro. Děkuji, paní předsedající. Děkuji opravdu všem kolegům za skvělou spolupráci, která vedla k širokému schválení této směrnice. Bez eh, této zásadní týmové hry bychom nedospěli k výsledku, eh, který eh, by jinak byl eh, téměř nemožný. Kolegové, uběhlo 11 měsíců od předložení návrhu a dnes můžeme říci, že jsme poskytli konkrétní odpověď na požadavky zemědělců, výrobců a spotřebitelů Evropě, eh, které dlouho zůstávaly nevyslyšeny. Tento parlament udělal malý zákrak, ale je to jenom první krok. Teď ještě musíme vyhodnotit výsledky a zajistit správné uplatňování v členských státech. Toto je Evropa, jakou chceme. Evropa, která podporuje nejslabší podniky a e, všechny naše spotřebitele pomocí transparentních norm, které zajistí kvalitu výrobku a udržitelnost výrobních procesů. Skutečně si přeji, abychom e, se podobného směru drželi i v budoucnu se stejnou angažovaností a nadšením a spoluprací všech. Děkuji ještě jednou. Thank you. Děkuji. Přejdeme ke zprávě pana Šepfina o Evropské občanské iniciativě. Paní Spinelli požádala o slovo. Yeah, okay. Thank you, president. Děkuji, paní předsedkyně. Chci předložit jménem své skupiny žádost přistoupit k hlasování pozměňovacích návrhů v souladu s článkem 59 jednacího řádu a požaduji jmenovité hlasování o těchto návrzích. Jsem přesvědčena, že v současném návrhu jsou vady, které kritizovaly nevládní organizace a má skupina předkládá pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy se dotýkají významných otázek, zejména zachování systému sběru online a možnost, aby komise mohla provádět skutečné legislativní následné kroky při dodržení článku 11 smlouvy, umožnit občanským iniciativám, aby mohly navrhovat eh, úpravy probíhajících legislativních eh, návrhů. Děkuji. Ten, o tomto návrhu se bude hlasovat jmenovitě. Zahoji toto hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Přistoupíme k pozměnce 61 jmenovitě zahoji hlasování. A nyní končím hlasování. Schváleno. To znamená, že parlament uzavřel první čtení. Další zpráva o dovozu kulturních statků paní Mosky a pana Doltna. Pane Doltne, myslím, že chcete promluvit. Nechcete? Tak jsem se spletla. Tak přistoupíme k hlasování. Pozdělací návrh 97, zahajuji hlasování jmenovitě. Můžeme uzavřít hlasování. A je to schváleno. Evropský parlament uzavřel první čtení. A není zpráva Breso Wieland o ochraně osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. Pan Le Breton požádá o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V souladu s článkem 59 odstavec 3 jednacího řádu žádám, aby pozměňovací návody byly předloženy k hlasování a chci, abyste tak učinilo jmenovitě. Děkuji, budeme hlasovat o návrhu pana Lebretona. Nebyla tu žádost o jmenovité hlasování včas, takže kdo je pro? Zvednutím ruky budeme hlasovat. Kdo je pr- proti? Zdržel se? Je to zamítnuto. Takže hlasujeme o pozměnci návrhu 6. Bylo to zcela zřejmé. Pozměňovací návrh 6 přesta- přestaňte vykřikovat. Ověříme si to. Víme, jaký je výsledek. Buďme tedy spravedliví, zahajují ověření. Zda návrh pana Lebrotona je oprávněný. Zahajují hlasování, končím hlasování. Ne, nemyslím si, že by se ten výsledek nějak lišil. Je to tedy zamítnuto. Já vím, že nosí brýle, ale zase ten zrak nemám tak špatný. Zahajuji hlasování pozměnce návrh 6. Končíme hlasování. A je to schváleno. Evropský parlament uzavřel první čtení. A nyní přistoupíme k bezpečnostním hrozbám souvisejícím se zvyšující se technologickou přítomností Číny v Evropské unii a případná opatření přijatá na úrovni EU. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Usnesení jako celek bude pro, proti, zdržel se a je to schváleno. Nyní přistoupíme ke zprávě paní Kalniete o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem. Pozměňovací návrh 2 Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 7, tři části. První část jmenovitě. Děkuji. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to je zamítnuto. Třetí část jmenovitě zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to schváleno. Odstavec 9, původní znění, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 19, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh jedna, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? To si ověříme. Ověřujeme první část pozměňovací návrhu jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Odpadá tedy druhá část, přicházíme k odstavci 33 části, jmenovitě první část. Zahajuji hlasování, končí hlasování. Schváleno. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končí hlasování. Schváleno. A třetí část jmenovitě zahajuji hlasování a končím hlasování.